Ja, schönen guten Krásné dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové, vážené dámy, vážení pánové. Srdečně vás vítám a pokračování zasedání našeho výboru. A dnes se velice těším na bod, o kterém budeme jednat a proto tady vítám pana Kozlova eh, z Euronews spolu na tématu Euronews velice už se spolupracujeme s výborem KONT, čili pro rozpočtovou kontrolu. Nevím, nevidím tady žádného člena, třeba že toto zasedání, aspoň tento bod je otevřen oběma výborům byl, počítali jsme tedy s tím, eh, že kolegové někteří přijdou. Každopádně byli pozváni už v dubnu 2017. Jsme měli společné slyšení s výborem KONT o struktu struktuře vlastníků a o nezávislosti Euronews. A dnes ráno pan Kozlos nám představí report Case Review Evropského účetního dvora, který se zaobírá tím, jak Evropská komise bdí nad vysíláním Euronews a tím se vlastně vyšlo vstříc požadavku parlamentu, aby se eh, zkontrolovalo, zda Euronews postupuje skutečně nezávisle a transparentně. E, po prezentaci pana Kozlovsa. E, potom dám slovo členům výboru Kult a členům výboru KON, pakliže jsou přítomni. A potom může komise zareagovat jak na představení, jak na prezentaci, tak na připomínky jednotlivých členů výboru. Nejprve dám slovo panu Kozlovsovi a dávám mu slovo na 10 až 15 minut. Máte slovo, pane Kozlovský. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Dovolte, abych poděkoval předsedkyni výboru především za to, že dala tento bod na pořád jednání a za druhé, protože to otevřela také členům výboru pro rozpočtovou kontrolu, protože důležité je, abychom se obrátili na oba výbory, protože se poprvé objevuji v tomto novém parlamentu, Dovolte, abych poblahopřál vám všem za to, že jste byli zvoleni či znovu zvoleni do parlamentu a přeji vám všem pět produktivních let. Evropský účetní dvůr jako vždy bude vaši práci podporovat. Možná Několik slov o k mé osobě. Jsem členem účetního dvora, pracuji v komoře 4, která pokrývá hospodářský, hospodářské finanční otázky na jednotném trhu a některé otázky týkající se řízení a zprávy. A teď něco eh, ke zprávě samotné. Nejprve eh, se to bude týkat povaze dokumentu a také harmonogramu. Eh, EKAS eh, Euronews prezentují skutečnosti, eh, popisují určité události a pak, je to nutné, Record Case Review se zaobírá také analýzou, která pomůže pochopit vysílání Euronews. A já bych rád zdůraznil, že toto nebyla, není auditní zpráva. V tomto specifickém případě jsme se zaobírali vztahem mezi komisí a Euronews, a identifikovali jsme některé nedostatky, o kterých bychom s vámi rádi diskutovali a rádi bychom se obrátili také na komisi. Rád bych zdůraznil, že v tomto stádiu práce jsme měli vynikající Týkalo se to aktivit a systému, který komise angličtině, italštině, němčině, španělštině a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 Evropy Podpora EU byla mm, mm, vysvětlena tím, že EU evropského zájmu pro informování o evropských záležitostech. Finanční nařízení už neobsahuje e, toto ustanovení o podpoře e, tohoto specifického tématu a základu. A komise se domnívá na základě toho rozhodnutí z roku 2010, že Euronews je organizace, která by měla eh, vykonávat veřejnou, eh, která má roli veřejných služeb na poli informací. Ale členské státy se nedohodly s Euronews na eh, veřejné službě, že jim tedy umožní přístup k veřejné službě. A proto Euronews nejsou přípustné, přístupné k většině či všem občanům Evropy. Evropské unie. Také jsme zjistili, že nedostatek formální koordinace, mechanismu formální koordinace je, komise, je na komisi, eh, protože eh, přípustná, příslušná generální ředitelství E, e, prostě nekomentovala přesně vztahy s vlastní a, vle, a vlastnictví v Euronews a ten tak nedostatek mechanismu formální koordinace mezi jednotlivými ředitelstvími generálními e, znamená, že tady je nedostatečná transparentnost vztahu mezi Euronews a může také ovlivnit odpovědnost Také jsme jako součást naší práce přeskoumali externí audity, které pro zauditování aktivit Euronews. A některé význam, některá významná omezení eh, byla tedy stanovena, týkají ale ne, tato Tyto externí audity se nevstavovaly na náklady a aktuální náklady. A také nedošlo k měření počtu posluchačů a to znamená určité riziko eh, rozdílu mezi, eh, mezi náklady na jednotlivé jednotky a aktuálními náklady. Komise neustanovila systém, který by měl verifikovat eh, operativní podávání zpráv a propojení s, výroč, s finančními rozhodnutími v každém roce. Nedošlo tedy k ustanovení systému aby eh, Euronews eh, byly verifikovány, co se týče propojení rozhodování o financování každý rok. Euronews eh, Eh, vypracovává výroční zprávy pro komisi, ale neviděli jsme žádné propojení mezi těmito informacemi, analýzou a také rozhodnutími o financování ze strany komise eh, kontrola, eh, ten, tento kontrolní mechanismus tedy se týkal spíše formálního kontrolního mechanismu. Tady jsem vám poskytl krátkou prezentaci eh, naší review. Dokument sám o sobě obsahuje více informací a chtěl bych vám poděkovat za to, že jste mi umožnili, abych vám tady mm, přednesl tyto záležitosti a těším se na diskusi. Very much uh, for this introduction. Uh... Takže děkuji za tento úvod. Nejdříve bych dala možnost uh, členům eh, položit otázky a také komise bude mít eh, po otázkách, které budou položeny panu Kozlovsovi, možnost se k celé věci vyjádřit. Začnu opět koordinátory, vždy na dvě minuty, a poté budou moci klást otázky další členové našeho výboru a na otázku vždy jednu minutu, neboť máme ještě další body na pořadu jednání, takže jsme časově omezeně. Na tomto místě zde vítám eh, Moniku Lamajnovou, předsedkyni výboru pro rozpočtovou kontrolu. Milá Moniko, pokud by si chtěla eh, sednout sem k nám nahoru na, za předsednický stůl, budeme rádi, zveme tě. Ne, dobrá, jak jako první Michaela Šojdrova vaší zprávy a děkuji také za to, že se tím takto eh, opravdu hloubkově dvůr auditorů zabývá já si dovolím eh, shrnout to co jsem pochopila z vaší informace je, největší problém je v tom že evropská unie dává prostředky na činnost organizaci která eh, je většinově eh, vlastněna privátními zdroji tedy privátně a závazek této organizace byl že to nebude právě ten většinový zdroj. Ehm, Eh, ten, tato analýza je podle mě eh, hodně eh, kvantitativní a nehovoří o tom, jestli Euronews tu službu, jestli naplňuje službu, ke které se zavázala je to pouze finanční analýza a struktura vlastnictví. Ehm, z tohoto pohledu já tady nevidím ehm, závěry ve vašem dopor, nebo doporučení. ano závěry tady jsou k, to, k té analýze co je špatně co je nedostatek z pohledu závazku euronews co je nedostatek z pohledu činnosti komise to je jasné a já bych vás chtěla poprosit zda máte doporučení k dalšímu postupu. Ehm, částečně vyplývá tedy z té analýzy zřejmě provést eh, další analytický eh, posudek ze strany komise ale já ten hlavní problém vidím v té vlastnické struktuře v tom že členské státy odmítly euronews jako veřejnou službu a tím pádem tato soukromá organizace se chová přirozeně jako soukromá organizace a hledá jiné zdroje. Eh, a tedy mm, je to soukromá organizace na kterou evropská unie evropské instituce nemají tak silný vliv. já bych vás tedy poprosila zda jste dospěli k nějakým doporučením eh, který, kterým bych, se kterými bychom mohli pracovat. děkuji. <clears throat> Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Dovolte mi zdůraznit, jak už jsem udělal na začátku své prezentace, že toto je přeskum. A v rámci přeskumu eh, zjišťujeme určitá fakta a z nich můžeme odvodit určité závěry. A pak vám, vlastně parlamentu a potenciálně také radě a rozpočtovým orgánům můžeme předat informace, dodatečné informace, na základě kterých rozhodnete. My jsme postupovali tak, že jsme se zabývali tím, jak vypadá současný vztah mezi Euronews a Evropskou komisí, protože takové bylo zadání Evropské máme před sebou. této věci, ale to je věc separátní od toho, zdali ten model, který jsme vybrali na podporu Euronews a který funguje dlouhé roky, je opravdu vhodný, ale to je tedy samostatná otázka, která se možná vyžádá další přeskum. My, jakožto účetní dvůr, nyní analyzujeme možnost či potřebu provést separátní audit některých rozpočtových položek, které se vztahují k audiovizuální politice. Toto téma nabývá na důležitosti, my se tím tedy hodláme zabývat, ale v tuto chvíli vám nemůžu dát žádné konkrétnější přísliby. Bylo by asi dobré, kdybychom slyšeli zpětnou vazbu komise a z toho také vy můžete načerpat další dodatečné informace. Děkuji. A ještě se přihlásila také předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji mnohokrát. Já bych měla eh, takovou otázku, která již zachází do té oblasti možných dopadů, ale eh, když se ještě podívám na tu analýzu, tady vidíme, že vlastně většina peněz, Euronews jde z evropského rozpočtu. Zároveň se ten vysílač, ta stanice nalézá v soukromých rukou, ale tady by byla jistě konkurence tomuto, této stanici, také soukromá, která by si také ráda přála peníze od Evropské unie. Pokud se uzavírají nějaké smlouvy, tak běžně samozřejmě se to pojí s těmi sliby, povinnostmi, ale není možné, aby to byla jedna jediná firma, nějaký internetový program, kde mám smlouvu s nějakým developerem. Ale to, to by se pak dělo cestou výběrového řízení a to je vše řádně upraveno. To, co zde vidím jako problematické, je, že většina těch prostředků z našeho rozpočtu jde, to cíl jde historie odpověď zní, že je co zlepšovat. Bez ohledu na skutečnost, zdali ten vybraný model podpory Euronews, ten veřejného kanál je nejlepší možný přístup. Osobně tento vysílací kanál ty služby poskytuje. A teď se musíme rozhodnout, jestli jsme spokojeni s touto úrovní služeb. A za tímto účelem také musíme mít k dispozici kontrolní systémy. Já mohu jenom opakovat, že existuje potřeba zlepšit kontrolní systémy. Tak, abychom získali skutečně přesvědčivou odpověď na otázky, které klademe. Děkuji mnohokrát. Já bych i hned navázala na tu poslední otázku, ale nejdříve děkuji mnohokrát za představení této zprávy, která nám dá jistě mnoho důležitých informací. Samozřejmě problém je ta vlastnická struktura stanice, která se během let značně změnila a pokud se na to podíváme správně, tak vidíme, že ta rozpočtová položka je položka, ze které skutečně hlavně je financována stanice Euronews. A já připomínám, že zde na výboru jsme velice bojovali za to, aby například z této rozpočtové položky jsme mohli financovat i Euronet Plus. A nebylo to jednoduché. Z tohoto pohledu naprosto chápu kritiku Moniky Holmajerové a ptám se, zda vůbec soukromý podnik, který je tak podporován v jednom členském státě vládou, zda vlastně by neměli mít na krku eh, postup pro nedovolené státní subvence. A já se tedy ptám, zda my jsme vlastně pomocí našeho vlastního eh, chování to nějak nepodpořili. A pokud to správně chápu, tak a pro mě je to novinka, že oni nemají jenom eh, ty finance z té naší položky, ale zdá se, že každé generální ředitelství může vlastně svobodně uzavírat vlastní smlouvy s Euronews, které vůbec nejsou koordinádovi, koordina, koordinovány, takže nakonec z toho vyjde těch průměrných 24-5 milionů ročně od Evropské komise. A to je podle mne také problematické, neboť eh, to vyvolává otázku, kdo vlastně kdo si objednává ten program. Pokud například generální ředitelství pro vnitřní trh či hospodářskou soutěž uzavře s Euronews nějakou smlouvu, určují oni to, co pak se vysílá? No, z toho nemám dobrý pocit. A pokud jsem to správně pochopila, tak my zcela zjevně, protože se to vůbec nepočítá, nemáme vůbec žádný konkrétní přehled o tom, kolik lidí my vůbec, na kolik lidí my dosáhneme pomocí toho, co vysílá Euronews. Já nejsem žádná fetišistka sledovacích kvót, ale myslím si, že pro nás by to byla důležitá informace. Ukázalo by nám to, jak a do jaké míry oni plní ty úkoly, které my jim dáváme a zda vůbec dosáhnou na ty diváky. Samozřejmě ta technická dosažitelnost, to je jeden problém. A druhá otázka, kolik lidí se vůbec na to dívá což samozřejmě opětovně opět souvisí s tím financováním. Také to může být že, e, tím, že ten program prostě není dost dobrý a proto se lidé na to nedívají. A že toto vůbec nikdo neměří. Že nikdo vůbec neměří to, jak přijímají ty diváci ten program. A tím nemám na mysli vůbec tu technickou možnost program sledovat. Well, uh, thank you. Děkuji. Děkuji, paní kamarád. Já mohu pouze souhlasit Eh, s, tady s tím obecným eh, směrem vašich připomínek. Máte vlastně pravdu, ale myslím si, že ve chvíli, kdy hovoříme nebo když se na věc podíváme z širšího kontextu, musíme se nejprve zabývat problematikou toho, co je obecný veřejný zájem. Podpora do této chvíle byla založena právě na předpokladu, že Euronews poskytují služby veřejného zájmu. A nejprve tedy si musíme odpovědět na otázku, jestli tomu pořád tak je, nebo jestli existují nějaké lepší způsoby, jak toho dosáhnout. Pokud jde o sledovanost, to je něco, co hodnotit nemůžeme, protože je to poměrně drahá metoda. Změřit skutečnou sledovanost by možná stálo víc, než kolik vynakládáme v daném rozpočtovém řádku. Takže proto se spoleháme pouze na odhady a proto také auditoři, který, kteří prováděli audit eh, Euronews, zdůraznili, že jde o odhad. Máte pravdu v tom, že Euronews jsou v tuto chvíli postiženy svým způsobem tím, že členské státy tomuto kanálu neudělili mandát veřejnoprávní služby. Kanály, které jsou označeny za veřejnoprávní kanály, mají nárok na podporu a v případě eh, tedy Euronews jsme to nahradili podporou na evropské úrovni. Dalším hlavním zdrojem financování provozu eh, nějakého vysílacího kanálu je reklama. A nám bylo řečeno, že tedy Euronews se snaží zvýšit při, potenciální příjmy z reklamy. Tak, aby tedy eh, snížili svoji závislost ale zatím tedy více než jedna třetina příjmu plyne z evropského rozpočtu. Vielen Dank. Als nächstes uh, Madame Farah. Děkuji, nyní paní Farah. Merci, monsieur. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane. Myslím si, že ta prezentace z té zprávy je pro nás velice dobrá, protože my se momentálně věnujeme rozpočtu. Co mě tam zaujalo, je, že tam je určitá silná informace. Jednak tady máme tu potřebu mít evropské médium, které bude vysíláno v co možná největším počtu zemí a která bude šířit informace o Evropské unii všude v Evropě a e, všude po celém kontinentu. A, a pak je tady skutečně ten vztah mezi Euronews a Evropskou komisí, který momentálně není jasný a postrádá kontrolu. Takže já tady vidím tu dimenzi toho mandátu pro veřejnou službu. Tady se říká, že ta stanice by měla sehrát roli veřejné služby, ale nemá na to jasný mandát. Možná bychom měli tedy dát jasný mandát Euronews pro to, aby měl povinnost veřejné služby. A druhá věc, pak je tady ten rozpočtový dopad, neboť tato položka eh, je relativně velká v rámci našeho rozpočtu a proto musíme bedlivě sledovat, co z toho financujeme. Tato položka eh, byla založena také proto, že tady máme eh, v rámci toho rozpočet pro překlady. Ale my musíme skutečně velice bedlivě sledovat, jak ty peníze z té položky používáme. Euronews Není jistě perfektní stanice, ale podle informací, které máme k dispozici a které byste upřesnil ve vaší zprávě, je tam jistá nezávislost novitářů, je tam jistá editoriální kvalita, kterou ovšem musíme zároveň hodnotit. A pak je tam samozřejmě ta, eh, ta otázka toho publika, kdo to vlastně sleduje, do jaké míry, říkala, to, hovořila o tom již paní Kamemert. Potřebujeme tedy nějaký kompletní audit, který to zkontroluje pak si musíme uvědomit, co my chceme od takového evropského média. A pak bychom měli mít nějakou partnerskou smlouvu s Euronews. Já bych tedy ráda věděla, co si o tom myslí komise. Co by tedy mohlo být skutečně zlepšeno v tomto vztahu mezi komisí a Euronews, hlediska efektivnosti, účinnosti a jaké alternativy by mohly existovat tomuto modelu, který je nyní takto zaveden? Děkuji. Ano, děkuji za tuto otázku. Když se vrátíme do okamžiku, kdy vznikla současná komise, vidíme, že jednou z priorit bylo posílení vztahu mezi Euronews a komisí, konkrétně tedy s odpovědným komisařem panem Gabrielem. A když se vrátím zpátky k problematice sledovanosti a efektivity, musíme si uvědomit, že Euronews e, skutečně zavedli určitá zlepšení svého modelu podnikání v porovnání s minulostí, kdy Tedy eh, jedna natočená relace byla eh, překládána do více jazyků, se nyní Euronews snaží natáčet pořady na míru v konkrétním a tedy eh, to několikrát opakovaně v různých jazycích. To znamená, že ta informace je svým způsobem přizpůsobena na míru určité geografické oblasti, kde pak bude vysílána. A to je jeden ze způsobů, jak zvýšit sledovanost. Ale mám-li odpovědět na otázku, jestli to opravdu přineslo kýžený výsledek, to bohužel tedy nevím. To bude muset řešit komise. A jak už jsem řekl, Jedním z našich závěrů je, že jsme neviděli žádnou přímou návaznost mezi provozními údaji ze strany Euronews a rozhodnutím o každoroční finanční podpoře. Tuto souvislost je třeba posílit a k tomu potřebujeme víc informací, abychom mohli posoudit, zdali podpis této dohody je opravdu ospravedlnitelný. Děkuji, paní Himboru. Vy jste se přihlásila? Merci. Eh. Děkuji. Eh, já, protože jsem přišla až nakonec si se připojit k tomu, co řekla moje předřečnice. Ráda bych eh, se vrátila ještě k některému bodu. To, co vidím mm, a to, co jsem četla, je, Eh, že tady chybí jak určité záležitosti s Uranus, ale také z komise. Eh, a nechci tady vylévat tedy s vaničkou i dítě, ale eh, já bych ráda, abychom to miminko, to dítě zachovali. Co se týče skutečnosti, že tady dochází k investicím, které přichází také z mimo evropských zemí, a já jsem si přečetla, že komise samotná povzbuzovala Euronews proto, aby se poohledli po jiných investorech. Otázka je, zda to bylo v nějakém rámci, zda tady byl formální požadavek, aby tito další investoři byli evropští, eh, či zda se mají hledat nějaký mimoevropští investoři. Domnívám se, že by to mohlo být i dobré, protože by to propůjčilo Juronos mezinárodní dimenzi. A e, třeba by to přimělo, jak si vydavatele by se dívali na tyto Ironus. No, já jsem tak trochu překvapená, ze skutečnosti, že až dotud my, posud my všichni říkáme, že tady byly dány k dispozici nástroje pro kontrolu, ale že tato kontrola nebyla provázena. Takže já bych skutečně ráda pochopila, proč se neprováděla tato kontrola. Týká se to také skutečnosti, že možná, že část investací by se měla odebrat. A myslím si, Eh, že tedy stejným způsobem by se mělo postupovat, pakliže eh, komise neprovedla něco a, že to ta, a pakliže potom něco neprovedli také Euronews. Děkuji mnohokrát. Teď má slovo paní Anderson, ale ráda bych ještě vysvětlila, co se já bych teda řekla, že teď postupujeme podle velikosti jednotlivých politických skupin a proto zelení jsou na čtvrtém místě a proto postupují tímto způsobem. Paní Anderson? Já, good morning, Frau Präsidentin. Krásné dobré ráno, paní předsedkyně. Co se týče Jeron Juronius, tak to je skutečně problematický případ, jak už jsme se vyslechli z mnoha stran. Hlubší analýza Problému to přenechám příslušným kolegům z výboru pro kontrolu rozpočtu. Ale z kulturně politického hlediska musím konstatovat, že Euronews nejsou žádným novým televi- nejsou žádným televizním vysílačem, ale dobře zaplaceným kontrolním nástrojem pro manipulaci a řízení veřejného mínění. Bod 2.5 redakční charty v rámci příslušné dohody s EU. Euronews má vysílat programy, které se zaobírají dopadem usnesení Evropské unie na život občanů a e, zajímají se také problémy jak na regionální, tak na národní úrovni. A to, drazí kolegové, není nic jiného než smluvně pojiště ne a zajištěné manipulované vysílání zpráv. A to znamená, že takové pojmy jako redakční neutralita a kvalitní žurnalismus eh, jsou eh, jaksi ve hře a pořád se na ně odvolává. Co se týče eh, preferenčního nakládání s Euronews, otázkou je, musíme si uvědomit, že oni mají služby, pardon, smlouvy o službách s osmi generálními ředitelstvími bez kontroly a jakékoliv koordinace uvnitř komise. K problematickým a vlastnickým poměrům už tady mnohé zaznělo. Jenom 15% Euronews jsou skutečně v evropských rukou. A navzdory tomu Eh, Evropská komise 3, eh, financuje 38 ročního rozpočtu pro Euronews a eh, tento příspěvek evropských daňových poplatníků má být navýšen tak, jak se rozhodlo včera. A Evropská komise dává, uznává, že Euronews má monopolní postavení a mm, navzdory tomu tedy komise zcela vědomně E, chce zachovat tedy tuto situaci. Můžeme dojít pouze k jednomu jedinému závěru. Euronews by vůbec neměli, stejně tak jako jiný mediální vysílač, být podporován Evropskou komisí e, penězmi daňových poplatníků. Proto tady máme co dočinit s otázkou, zda a jakým způsobem komise udělala technicko-odborné eh, eh, používání peněz eh, ze strany Euronus, čili peněz přicházející z Evropské komise, a to by měl přeskoumat Evropský účetní dvůr. Pořád tady hovoříme o takzvané telepravdě. Já jsem se Eh, kolegové již se ptali, kolik menší, kolik lidí vůbec sleduje, jak vypadá sledovalost. A já jsem si mm, eh, eh, udělala z Legrace takový průzkum, jak se tady Euronews zaobírá Brexitem a v YouTube Euronews vyslalo 600 50, na, sledovalo, a vysílání Euronews této tematice sledovalo 657 lidí. a ještě by tedy stálo za to o tom diskutovat dál. Děkuji mnohokrát, pan Kozlovs. Well, thank you. Děkuji. Tyto i předchozí připomínky jsou spíše obecné povahy. Vy vyjadřujete vaše stanovisko na základě informací, které jsme dali k dispozici, ale také na základě dalších informací. My jsme se na to dívali z pohledu toho, že existuje vztah financovaný do určité míry z evropského rozpočtu a naším záměrem bylo analyzovat, zdali jsme spokojeni s tím, jak tento vztah probíhá, jak je monitorován a, a jaké jsou k němu k dispozici výkazy. Prvním krokem by pak bylo zjistit, zdali tento vztah půjde zlepšit. A to je vše, co k tomu mohu říci, jakožto zástupce účetního dvora. Děkuji. Já vielen Dank. Als letzter... Děkuji mnohokrát a jako poslední koordinátor je to pan Kýzl Jurek. Dobré ráno. Já jsem eh, si prostudoval tuto zprávu a například na straně 9 jsem si přečetl, že nezávislý institut, který analyzuje masová média, masovou komunikaci, dospěl k závěru, že Euronews a se zavázali k vyvázanému, nestranému a vyváženému spravodajství a nabízí širokou škálu témat, která nejsou k dispozici v jiných spravodajských eh, kanálech, takže z toho já usuzuji, že všechno běží dobře. A za druhé, neměli bychom eh, seškrtat zdroje na překlad vysílání do jiných jazyků, protože díky tomu je toto vysílání přístupné celé řadě jazykových skupin. Euronews, to nejsou jenom prostě, to není jenom spravodajský kanál, ale pomáhá tedy nastolit určitý, určitou náladu v tom veřejném prostoru Evropské unie a to je také důležitá funkce. Proto já tyto programy považuji za důležité. Vy jste také shledali určité problematické oblasti, určité nedostatky, k tomu se vyjadřovat nebudu, ale chtěl bych, slyšet tedy i, co si myslí Euronews o této zprávě účetního dvora. Máte nějakou představu o tom, jak eh, Euronews zareagovalo na tuto zprávu? Já bych tedy rád věděl, co si o tom myslí. Protože z pohledu žurnalistiky si Euronews nevedou vůbec špatně. Ja, äh, auch dies ist to je spíše vyjádření jistého postoje, není to přímá eh, otázka účetnímu dvoru. Budeme mít eh, později možnost, aby se k tomu vyjádřila komise, která je několikrát ve zprávě zmiňována. Dnes ovšem máme naplánováno si vyslechnout Euronews. Každý se k tomu může postavit, jak chce sám, můžete si dohodnout schůzky. Dnes máme oficiální představení účetního dvora a stanovisko komise. Jistě toto téma neopustíme ani během příštích týdnů a měsíců. Budeme se tím zabývat dál, právě také s ohledem na diskusy o novém víceletém finančním rámci a o tom, jak budou mm, mm, prováděny jednotlivé rozpočtové položky. Já si myslím, že Euronews asi nemůžeme podsouvat, že by <laughs> vysílali podle toho, jak chce komise. Eh, že by to bylo nějaká jaksi manipulace. Když se na ten program podíváte, tak skutečně to tak z toho nevyplývá. Je to zcela jiné povahy. Co se týče těch smluv, někteří tady hovořili právě o té nezávislosti komise, já si myslím, že komise nemá přímý vliv na obsah, který Euronews vysílá v žádném případě, takže to rozhodně není problematika, kterou budeme dnes objasňovat. Jde spíše o to, zda kontrolní mechanismy pro používání prostředků, eh, to, jak to je to eh, vlastně stanoveno v rámcové dohodě, jak ty, zda tyto kontrolní procesy fungují dobře a poskytují dobrou kontrolu. A pak otázka, jaký dopad mají ty nefungující kontroly což já myslím, je zmíněno ve zprávě a proto já si myslím, že dnes bychom se měli soustředit na ty věci, které přímo souvisí se zprávou a závěry, které si z toho učiníme my, by pak měly být předmětem dalších jednáních, dialogů a schůzek. Mám otázku, která se týká tématu kontrolních mechanismů, respektive toho, jakým způsobem se vlastně probíhají informace mezi stanicí a komisí. Vy na komisi, komise neučinila nic, nebo byla eh, její činnost nedostatečná. Jak vidíte tedy ten úkol, který má komise, který vyplývá z té rámcové slovy z Euronews, kde byly ty nedostatky, kde byla ta pochybení? Spíše na straně Euronews, anebo spíše na straně komise. Zabýval se vůbec někdo eh, na, na komisi aktivně tou dohodou a tím, zda ta rámcová dohoda je adekvátním způsobem naplňována? A ještě komentář z mé strany. Je důležité, abychom my zde z evropské strany poskytovali informace o Evropské unii a nejenom z národního pohledu, z národní perspektivy, ale abychom eh, to viděli z té evropské úrovně, z té nadřazené úrovně. Národní média v minulosti tuto eh, úlohu plnili pouze omezeně, spíše informovali o Evropské unii právě tím národním prismatem. A já si myslím, že by bylo důležité, abychom měli nějakou stanici, která bude o Evropě informovat právě z toho evropského pohledu. Kdo to nakonec bude, tou otázkou se musíme ještě zabývat. Jestli to bude jedna stanice nebo více stanicí, které třeba budou nějak kooperovat. To je prostě úkol, který je ještě před námi a který budeme muset dořešit během příštích měsíců. Pane Kozlosi. Děkuji, paní předsedkyně. Jedním z našich závěrů říkáme, že v rámci rámcové partnerské dohody existuje celá škála kvantitativních indikátorů. Euronews také pravidelně informace na základě těchto indikátorů předává komisi, takže na té provozní úrovni, ta, úrovně, ta úroveň výměny informací mezi komisí a Euronews funguje dobře. problémy jsme našli v tom, jak komise tuto informaci používá jakožto podklad pro své rozhodování o každoroční finanční podpoře. Čili problém je v tom, jakým způsobem jsou analyzovány a vyhodnoceny informace, které poskytnou Euronews a nadále použity k rozhodnutí o finanční podpoře. Tady bychom tedy potřebovali víc vědět ze strany komise a komise by také měla své fungování zlepšit v tomto ohledu. A pokud jde o redakční nezávislost, jeden z našich závěrů se opírá také o některé závěry nezávislé observatoře, která nenašla nebo neschledala, že by docházelo k jakémukoliv porušování redakční nezávislosti. Taková drobnost spočívá v tom, že tyto studie financují Euronews samotné. Což neznamená, že by jejich hodnota byla menší, ale možná by se to dalo zlepšit tak, že by tyto studie byly financovány či tedy zadávány komisí a tím by se zvýšila jejich nezávislost. Děkuji. Děkuji, mám tady ještě tři otázky. A hm, ty bych, a ty by byly odpovězeny potom najednou. Prosím, dodržte jednu minutu na základě času. Pan Folnos, paní Kama a paní Enidas. Děkuji, děkuji mnohokrát. Myslím si, že tady Prostě myslím si, že tady máme co dočinit s nesmírně obtížným tématem. Vy jste hovořili o kontrolní možnosti a vy sám jste řekl, že tady neexistuje dostatečná kontrola ani žádná dostatečná možnost kontroly. A co z toho vyplývá pro nás jako poslanci, že se eh, financují Euronews a nemůžeme to kontrolovat. Já jsem novinář. A Eh, eh, rozhodně bych nerad, aby se někdo míchal do mé nezávislosti. Je teda dobré, že Euronews si zachovávají nezávislost, ale vy jste také řekl, že je třeba, aby tady existovala evropská perspektiva. A řekl jste, že určitá jména členských států je třeba eh, respektovat a Euronews se odkazuje, eh, tedy pardon, eh, a Euronymous používal eh, nelegálně jména. Zaznělo tady, že Euronymous je soukromá organizace a mm, já si myslím, že tady musíme jednat. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. No, co mě způsobuje největší problémy je, že zcela zjevně i na straně komise došlo k určité formě automatismu, prostě ty peníze dávat pořád posílat Uranus nezávisle na tom, o čem Uranus podávají zpravodajství, co vysílají a že vůbec nedochází k žádné kontrole používání prostředků a to bych tedy ráda se vyslechla komisi k tomu, jak se k tomu staví. Ale zcela zásadní otázka, domnívám se, kterou si musíme položit v následujících dalších tedy krocích je, zda existují jiné, lepší nabídky, které by v obecném evropském zájmu působí již teď a mohou působit jako Euronews. A když se podívám na čísla, která mám k dispozici, když se podívám přístup k Facebooku, relativně nový program Deutsche Welle, Mediamont, tak mají eh, třikrát větší sledovanost než Euronews. A proto se domnívám, že to je otázka, kterou musíme zohlednit. Mm, mm, otázkou je, jak dosáhneme stanoveného cílu, jaké prostředky by byly použitelné pro nejlepší formu. A možná, že bychom si mohli zjistit, že tady bude více nabídek v této oblasti. Děkuji mnohokrát a teď dám slovo Niklas Ninas. Domnívám se, že tady musí existovat nezávislost Euronews a toho, zda tedy Evropská komise bude platit nebo ne, protože tady zažíváme opak nezávislosti novinářství, když Euronews budou vysílat jenom to, co chtějí. Mm, a mám jinou otázku. A sice prodej těch 85% k tomu došlo v roce 2015. Jak k tomu vůbec došlo? Jak to bylo povoleno? Ale lze to zvrátit? Protože potom bychom dospěli zpět ke statutu quo, abychom řekli, už to není soukromé a neměli bychom v této formě ty problémy. Ale přesto velký problém. A e, tady navazuji na svou předřečnici je, že Euronews je vysílač, který vůbec jaksi ne, ne, není aktuální v této současné době. Hmm, vždyť se podívejme na to, že alespoň eh, v Německu eh, i ty veřejnoprávní eh, vysílače používají také sociální sítě, například YouTube. Eh, <laughs> protože si myslím, že je třeba sledovat také moderní vysílací systém. Eh, existují nějaké snahy od Euronews eh, v této oblasti? No, tak v této formě. No. Pane Kozlovsky, ještě několik otázek a pak dám slovo komisi. Děkuji za tuto otázku. V našem dokumentu vysvětlujeme, vývoj změn v akcionářské, složení akcionářů Euronews. Původně to tedy bylo ze 100% veřejnoprávní médium. A pak z nějakých důvodů, které tedy já, jakožto zástupce účetního dvora, neznám, chuť členských států, chuť jednotlivých veřejnoprávních médií z členských států zůstat akcionáři v Euronews klesla. Přestali mít chuť podporovat kanál, který sleduje tento obecný veřejný zájem a jediné, co komise mohla dělat v takové situaci, bylo hledat soukromé investory. A tak to celé vzniklo. Nejprve tedy tato lucemburská firma MG Company, která má egyptského vlastníka, získala vlastnický titul a pak další. A každý z těchto nových vlastníků také přišel s něčím novým do vysílání Euronews, například tedy ten, ta lucemburská firma přispěla k digitalizaci vysílání v některých jazycích a za druhé také tedy eh, vysílání v angličtině začalo být takové konkurenceschopnější s eh, reportéry na místě a podobně. Tím chci říci, že ti soukromí investoři přinesli sebou určitá zlepšení toho, jak funguje model podnikání. Díky nim tedy jsou vlastně Euronews eh, konkurenceschopnější, ale to je tedy něco jiného. To, je, to nesouvisí tedy s tím, zdali byste měli dále dotovat či ne. Tady jde jen o to, že jsou konkurenceschopnější. My jsme ale přesvědčeni, že služba veřejného zájmu může být eh, nejlépe poskytována právě kanálem Euronews nebo nějakým jiným podobným kanálem. Děkuji. A já ještě tedy také vítám pana Abemonto který je zástupcem komise a nyní mu dávám slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, dobré ráno vám všem. Byla tu zmíněna celá řada témat a dovolte mi začít tím, že vyjasním finanční vztahy mezi Evropskou komisí a Euronews. Celé to začalo v roce 1993. Na začátku jsme financovali eh, produkci určitého vysílání, určitých pořadů s rozpočtem 2 až 3 miliony ročně a od roku 2010 platí rámcová dohoda o programovém vysílání to znamená, že komise tedy od té doby, od toho roku 2010, každý rok Euronews přispívá zhruba 18 miliony euro. A připomínka pana Kozlova je, kterou tady měl úplně na závěr svého vystoupení, je úplně zásadní. Euronews původně byly podnikem, který měl celou řadu akcionářů z řad evropských eh, veřejnoprávních kanálů. Ovšem, jejich zájem v průběhu let klesal, také nebyli ochotni financovat vysílání Euronews. A proto Euronews ve snaze přežít museli začít hledat jiné partnery mimo rámec těchto veřejnoprávních médií. A to je tedy vlastně to východisko těch současných změn. A o tom hovořil i komisař Gabriel. Komise nikdy nehledala alternativní řešení, hledala pouze řešení, kterým by pomohla Euronews na nohy, tak aby tedy podnikání tohoto kanálu bylo ekonomicky solidní. A to je vlastně uvedeno i v této zprávě, v Zpráva říká, že komise podpořila Euronews při hledání nových partnerů, rozvoji dalších modelů podnikání a přechodu na digitální vysílání. A to je tedy vlastně takový ten hlavní posun, který měl své mandátu i komisař Gabriel v posledních letech. Hodně jste toho tady řekli o kontrole. Je pravda, že vždycky je co zlepšovat na kontrolních opatřeních. Nic není dokonalé. Ale ty kontrolní mechanismy existují a nad rámec toho, že pravidelně nám Euronews předává zprávy a my bychom nikdy neplatili dotace, kdyby podmínky, které uvádí rámcová programová smlouva, nebyly naplněny, a navíc tady každý druhý rok provádí externí firma audit podnikání a každý rok někdo provede finanční audit z naší strany. Každý rok. A pak je tu další důležitá věc. Nejnovější hodnocení externího auditora, který provedla firma Deloitte, za rok 2018 dospěl k závěru, že Euronews funguje efektivně, je to nízkonákladový eh, kanál a plní své evropské zadání. Prostředky od Evropské eh, komise jsou využívány efektivně a přispívají k naplnění cílu vysílání této stanice. Audit také neschledal žádné mezery v transparentnosti, koordinaci, dostupnosti financování. A také ale na druhé straně tedy připomíná potřebu lepší koordinace obsahu a doporučuje nastavit mechanismus, který by zapojil komisi také do plánování eh, programového obsahu. A my jsme to také udělali. Komise přišla s akčním plánem a jedním z jeho opatření je tedy oslovit všechna ředitelství a požádat je, aby se aktivně zapojili do vysílání na konkrétní téma, přičemž tedy tyto pořady si očerpají jenom 10% z celkové dotace 24 milionů. Jde ale nám o to, aby tedy tyto specializované pořady tedy byly skutečně reprezentativní, pokud je o to, co se děje v dané oblasti v Evropské unii. A také jste se ptali, co komise dělá ve chvíli, kdy obdrží zprávu od Euronews. My nejprve ověříme nákladovou efektivitu některých opatření, například eh, kanály, které vysílají v arabštině a jiných neevropských jazycích, Tady jsme si kladli otázku, do jaké míry je takové vysílání nákladově efektivní a provedli jsme škrty. A pokud jde o čistě digitální vysílání, tam jsme ušetřili peníze přechodem na čistě digitální vysílání a ušetřené prostředky jsme věnovali na tvorbu programů evropských. Pokud jde o zlepšení kontrolních mechanismů, vy v té zprávě říkáte, že ty kontrolní mechanismy existují, ale nejsou systematicky uplatňovány. My jsme zavedli nové provozní postupy, nový dokument, který umožňuje systematizovat provádění všech kontrol, včetně monitorování a finanční kontroly Euronews. V tom akčním plánu jsme se také opírali o závěry této tzv. nezávislé observatoře, Observatoria di Pavia, která se zabývala fungováním Euronews z pohledu programového obsahu, z pohledu toho, zdali to vysílání je redakčně nezávislé, dosti evropské a podobně. A tato observatoř nikdy nenašla žádné nedostatky. A na, této, na základě této informace jsme se rozhodli, že provedeme ještě další vyhodnocení redakční nezávislosti. Euronews tentokrát tedy toto posouzení bude financovat Evropská komise. Hodně jsme se tedy vyjadřovali k redakční nezávislosti. A za druhé, a ve chvíli, kdy tedy egyptský podnikatel pan Saviris koupil část akcí Euronews, jsme reagovali tím, že jsme schválili takzvanou chartu nezávislosti obsahu Euronews. A na základě této charty nám Euronews každý rok předávají zprávu o transparentnosti redakčního obsahu a navíc to tedy vlastně hodnotí i ten audit hospodaření. My tedy toho děláme dost. Pokud nám řeknete něco konkrétního, co ještě můžeme udělat na ten rámec těchto kontrol, my to uděláme rádi. Ale opravdu považuji za trošku urážlivé, když tvrdíte, že nekontrolujeme dost. A ještě dvě minuty, když dovolíte. Pak je tu ještě také ta právní otázka ve zprávě, tedy ten právní aspekt té zprávě o právním základu. A s tím já bohužel musím nesouhlasit. Musím nesouhlasit se závěry článku. Máme nový článek 180 odstavec 2, 95 písmeno CF finančního nařízení, které je základem pro financování Euronews. Já tady můžu také vysvětlit vývoj tohoto nařízení v čase. My jsme to ale tedy ověřovali s právní službou Evropské komise a s příslušným direktorátem pro rozpočet a neshledali jsme žádný nesoulad s právním základem pro financování. Audit také říká, že účetní systém, který používá Euronews, není dostatečně analytický. Není možné provádět audit jednotkových nákladů a eh, porovnávat je s eh, skutečným přínosem finanční auditoři možná neměli tyto informace, ale ty finanční auditoři nám také řekli, že to, že tady neexistují analytické účty, není žádnou překážkou pro vedení auditu. Řekli, že by bylo opravdu příjemné, kdyby takové analytické účty k dispozici byly. A proto jsme požádali Euronews, aby tedy přešli na analytické účetnictví a oni nám slíbili, že od února příštího roku to učiní. A konečně pokud je o to, kolik diváků se daří oslovit, kolik lidí opravdu sleduje Euronews. Euronews je možné sledovat ve 160 milionech domácností tady víme také, že sledují Euronews 5,3 miliony diváků v 16 evropských zemích. Děkuji. Kladu si otázku, zda by bylo eventuálně možné, abychom jako výbor dostali ten akční plán, eh, na který stále odkazujete, abychom se mohli podívat eh, na ty věci a ověřit si, co tam tedy vlastně je a, to z toho, a co se realizuje z toho, co je tam obsaženo. A možná by bylo vhodné také pro výbor kont, abychom dostali veškeré ty podklady toho externího auditu, abychom se mohli přesně podívat eh, na to, co ty auditoři přesně k tomu řekli. To by bylo, myslím, velmi dobré. A druhá otázka. Situace se změnila, když to porovnáme se situací, kdy začala podpora eh, eh, Euronews. Tehdy eh, prostě byla ta, to konzorcium těch veřejně právních stanic, které měly ten nápad, že by vytvořili takto nějakou evropskou stanici. Dnes je to jiné, dnes máme vlastně různé alternativy, evropské spravodajství, Mm, přebírají různí, různé subjekty v rozhlasu, také na internetu, v oblasti audiovizuální. Ptám se tedy, je vůbec ještě nutné, abychom tady podporovali vlastně jeden jediný subjekt? Je to vůbec obhajitelné také z hlediska hospodářské soutěže? Um, so the answer to your question... Takže abych odpověděl na vaši otázku k akčnímu plánu. Ten akční plán jsme si připravili na základě auditu, abychom tedy reagovali na doporučení tohoto auditu. A bude mi potěšením vám jej předat, až se vrátím do své kanceláře. Pokud jde o fungování observatoria di Pavia, já se s nimi skontaktuji a pak uvážíme, zdali je třeba objednat si další nezávislý audit. Tentokrát by ho musela platit komise. V každém případě to tedy uděláme. My už jsme v průběhu let se mm, důkladně věnovali problematice Euronews a nikdy jsme neschledali nic, co by naznačovalo nějakou redakční podjatost vysílání Euronews. Ani jsme nikdy neobdrželi žádné stížnosti tímto směrem. A konečně bylo to tedy politické řešení, a já se tedy můžu pouze poznamenat, že vy si přejete, eh, aby tedy nová komise se věcí znovu zabývala z tržního hlediska. Děkuji. Děkuji mnohokrát a mm, ptám se paní Holmajerové, zda jako předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu se chce na něco komise zeptat. Eh, takže nejprve kolegyně z výboru. No, děkuji mnohokrát. Já bych se ještě jednou chtěla zeptat na tu otázku, kterou položila paní předsedkyně v souvislosti s jinými nabídkami, které máme v Evropě a které jsme podpořili jako pilotní projekty. Existují konkrétní úvahy komise o tom, a působili byste také směrem na to, abychom měli větší rozmanitost, diverzitu k podpoře eh, z příslušných rozpočtových položek? protože to je rozhodnutí, které je v kompetenci komise. Jakým způsobem se vydají prostředky z této rozpočtové položky? To bohužel nezávisí na nás, protože jinak by to vypadalo trochu jinak. Ale jsou tady konkrétní úvahy, přece nemůžete čekat na to, až tady bude další obsazení a musíte také vykonávat přípravné práce. Čili existují nějaké konkrétní úvahy, aby se tady dospělo k větší diverzitu vydávání těchto prostředků, když víme, že tady existují jiné nabídky, které mezi tím třeba, že jsou velice mladé, dosahují daleko více lidí. Maja? Monika? Moje otázka jde právě tímto směrem. Samozřejmě je povoleno, aby se provozovala práce s veřejností a to bychom měli dělat a v tom pokračovat. Ale otázkou je, zda veškeré peníze se mají soustředit na jedno jediné médium. Mm, tady mám tedy kritickou otázku a připomínku i k Evropskému sou... E, e, účetnímu dvoru. Buď tedy si koupíš určitý podíl vysílacího času a to také můžeš naplnit svým obsahem, to je jedna možnost, jedna varianta, která ostatně je běžná ve všech zemích, ale jiná varianta je ta, že na, že určitý médium, ale pak diferencovaným způsobem, známe to z Německa, eh, dáme veřejno, eh, veřejno právní subvence, tak, aby docházelo v evropském prostoru eh, k zprávám a zpravodajství, které bude pod vedením jednotlivých eh, redakcí. To, co tady máme, to je teda velice podivný klubíčko takové nepřehledné. Eh, a musíme se na to rozhodně podívat, a protože vydávání prostředků eh, musí mm, být realizováno skutečně rozumným způsobem a také zcela legitimně legálně. A proto je, my už jsme mnohokrát hovořili s komisí o jiných vysílačích, které chtěli mít odpovídající podporu. A Evropská komise ve velice hořkém boji mezi komisí a parlamentem se nám nakonec podařilo eventuálně to prosadit. A to je tedy z mého pohledu velice podivný způsob smluv, smlouvy. Tady se nejedná o žádnou, o žádnou IT smlouvu, kde prostě zadávám smlouvu na zprávu informačních technologií, ale my tady hovoříme o svobodě médií, o svobodě tisku a také o e, službě poskytované veřejnosti Evropské unie. A tady musíme tedy i z finančního aspektu a legálního aspektu se na to ještě jednou podívat. Děkuji mnohokrát a mám ještě jednou přihlášení o slovo a potom z hlediska času, který jsme překročili, ale je to strašně důležité téma, proto to chci ještě umažnit. Dám slovo paní Feránu a potom eh, bych poprosila pana Kozlovska, Kozlovsa a pana Amrontama, aby na to zareagoval, ale prosím stručně, protože máme ještě další body na programu. Très rapidement et. Velmi stručně. Eh, já, mně se líbí ta myšlenka těch diferencovaných aktérů, že to budeme diverzifikovat, ale je tam také jisté riziko, protože v oblasti médií máme také velké mocné subjekty, já nevíme, eh, je tady také problém s překlady. Takže trošku nevím, pokud by se to příliš roztříštilo, tak by to mohlo mít na úkor právě jakéhosi rozsahu eh, eh, a možnosti působit eh, těch médií. Děkuji. Nejdříve dám slovo panu Kozlovsovi a pak ještě krátce dalším řečníkovi. Takže jménem Evropská účetního dvora vám chci poděkovat za tuto velice živou diskuzi, jak jsem ostatně čekal. Já jsem vlastně rád, že náš rychlý přeskum vám nabídl další podklady k úvaze a jsem také rád, že komise reaguje už teď a že došlo ke zlepšení vztahu. Platnost současné rámcové programové dohody vyprší v roce 2020. To znamená, že je dost času a na debaty o dalších krocích. A já jsem připraven vést nadále tyto diskuze na tomto či jakémkoliv jiném fóru. Děkuji, pane Bemonte. Děkuji. Co je důležité, je skutečnost, že součástí akčního plánu je také další eh, přeskum všech multimediálních aktivit v roce 2020, nejenom tedy Euronews. Budeme také tedy eh, přeskoumávat takzvaný eh, data, datový žurnalismus, digitální žurnalismus. My se také setkáváme se všemi zainteresovanými aktéry a hledáme další alternativy. Na základě toho potom vypracujeme naše hodnocení toho, jaké varianty jsou k dispozici, jaký rozpočtový dopad by to mělo, jaký dopad by na Euronews mělo seškrtání dotací či případně volba úplně jiného modelu a budeme vás o tomto vývoji informovat. V tomto okamžiku chci tedy poděkovat panu Kozlovskému, zástupci Evropského účetního dvora, a správně řekl, že nám dal tedy spoustu podkladů k úvaze a také chci poděkovat panu Abemontemu za komisi. A také vám chci poděkovat za velice faktickou a živou debatu. Je to jistě téma, kterým se budeme zabývat i dále v příštích týdnech. A děkuji také paní Holmajer, předsedkyni výboru pro rozpočtovou kontrolu. Jsem si jistá, že v obou výborech se tímto tématem budeme ještě dále zabývat a nakonec najdeme nějaké rozumné, realistické řešení. A tím, takže ještě jednou děkuji vám všem. A tím se dostávám k dalšímu bodu programu, Nařízení komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu 1295-2013 zavedením dodatečných kvalitativních a kvantitativních ukazatelů výkonnosti. Jde o prezentaci, která se týká programu Kreativní Evropa. My jsme pozvali komisi, aby nám vysvětlila situace kolem tohoto nařízení ti z vás, kteří už v minulosti byli členy výboru Kult a já žádám ty, kteří opouštějí místnost, aby tak činili mlčky. A po, rychle, tak aby nenarušovali naši další práci. A také žádám kolegy, aby případné debaty probíhaly za dveřmi. Tak abychom mohli pokračovat. Děkuji. Za předchozího mandátu parlamentu si členové výboru KOLT jistě vzpomínají na rozsáhlé diskuze toho, že potřebujeme mít kvantitativní a kvalitativní ukazatele, které by umožnily hodnotit výkonnost programu Kreativní Evropa. Komise zareagovala na tento požadavek, přišla s návrhem nařízení v přenesené pravomoci, kterým doplňuje příslušné nařízení ale tady zatím pouze o návrh, protože nová komise ještě nezačala fungovat. Tento návrh vám byl předložen 18. července, nevím, jestli už tehdy jste měli možnost si jej přečíst a parlament má a rada má možnost eh, komentovat do 18 eh, září, je to tedy poměrně krátká lhůta a já vás žádám, abyste tento návrh urychleně prostudovali a také tedy po té letní přestávce musíme ještě prodiskutovat s koordinátory nezbytné postupy k tomuto materiálu, případně bude nezbytné prodloužit lhůtu pro předkládání připomínek a doufejme, že tedy nadál, následně se bude na půdě výboru hlasovat co nejdříve, poté co se tedy dohodneme s koordinátory. Nová lhůta je tedy, byla posunuta na 18 listopadu, takže máme ještě dost času na debaty, nejenom na půdě eh, výboru pro kulturu, ale budeme mít tedy také určitou interní lhůtu. A pokud tedy členové na základě této prezentace, kterou uslyšíme, budou mít nějaké další připomínky či dotazy, mohou se obracet na příslušnou e-mailovou adresu sekretariátu a my v zájmu zjednodušení práce žádáme, aby všechny připomínky byly předkládány v angličtině, protože tím se naše práce um, zjednoduší. Tady ta interní hůta je 12. září, tak abychom to v říjnu mohli zpracovat na půdě výboru. a za, tako, za předpokladu, že dodržíme tyto lhuty, není, není třeba nic měnit na celkové lhutě 18. listopadu. Nejprve si tedy vyslechneme prezentaci, pak budete mít možnost klást otázky. A pokud jde o komisi, vítám tady pana Degado a pana Dosna, kteří nám toto téma představí, kdo bude vystupovat první, pan Degado. Dobré ráno, děkuji. Nejprve mi dovolte představit naši práci. My tady u programu Kreativní Evropy již máme poměrně širokou škálu kvalitativních a kvantitativních ukazatelů, které vyplývají z právního základu fungování tohoto programu. Nicméně ukázalo se, že některé tyto ukazatele mají zásadní omezení. Proto jsme uvažovali o jejich doplnění a to je možné jedině prostřednictvím aktu přenesené pravomoci. Existuje interní postup pro přípravu aktu přenesené pravomoci a v prosinci 2000 2018 jsme vedli debatu s odborníky členských států nad prvním návrhem komise a na toto jednání byl jakožto pozorovatel přizván i sekretariát výboru KULT. Potom tedy proběhly konzultace s ostatními službami komise a máme před sebou návrh, který je výsledek všech těchto interních i externích debat. Navrhovaná sada indikátorů, které jsou odprezentovány se opírá o čtyři skupiny indikátorů, které jsou uvedeny hned v článku 1 tohoto eh, upraveného nařízení, vztahují se k obecnému cíli programu. Jde tedy o specifikaci toho, co již existuje, jaké ukazatele již máme na základě současného právního základu. V odstavci 2 máme pět specifických ukazatelů dosažení cíle, které se opírají o současné nastavení cílu. Máme tady také v bodě 4 kvalitativní ukazateli a v bodech 4 a 5. Třetí skupina se týká médií a já pak předám slovo kolegovi panu Dosnovi, který to více vysvětlí. A poslední, čtvrtá, se týká čistě kultury je to navázáno na konkrétní cíl kultura. Tady máme víc tedy těch eh, konkrétních ukazatelů, které jsou velmi konkrétní, takže vy eh, tedy z toho můžete odvodit, že jsme se snažili opravdu specifikovat konkrétní opatření. Klíčovým poznatkem je fungování informačního systému. My jsme, s tím, my jsme nad tím spolupracovali s kolegy z výkonné agentury šlo nám o to, abychom měli možnost sbírat data a také je analyzovat. A nadefinovat tedy parametry pro takovýhle sběr dat trvalo nějakou dobu. Vy przy budete mít k dispozici ilustraci toho, jak fungovaly ukazatele posud, a jak budou fungovat do budoucna formou monitorovací zprávy komise. Myslím, že moji kolegové v příštích týdnech tomuto výboru předloží monitorovací zprávu za rok 2018. Můžu hovořit dál, pokud máte nějaké otázky, ale v tuto chvíli předám slovo kolegovi. Děkuji. Jak řekli moji kolegové, tyto indikátory jsou příležitostí pro eh, jasnější a přesvědčivější komunikaci o dobrých výsledcích programu Kreativní Evropa. Když jsme tedy navrhovali tyto ukazatele, chtěli jsme se konkrétně zaměřit na to, co program opravdu dělá, jakou podporu má a jak monitorujeme výsledky. Formulace těchto ukazatelů si vzala za cíl podchytit tři dimenze. Za prvé, duální cíl kultura, kulturní diverzita a hospodářská konkurenceschopnost audiovizuálního odvětví. Například takovým klíčovým indikátorem pro nás je v tomto ohledu míra mezinárodního uznání. A to na tedy vysoce konkurenčním prostředí mediálního trhu. Pokud tedy takové uznání je, tak je to pro nás důkaz tedy té eh, základní, základního přínosu daného programu a také diverzice, diverzifikace. Samozřejmě takovéhle mezerné uznání znamená také větší míru sledovanosti, větší počet diváků a to má další dopady. Za druhé, Snažili jsme se také sledovat eh, genderovou vyváženost, což je téma, které je žávé v tuto chvíli i v audiovizuálním průmyslu. Rovnost mužů a žen v Evropské unii představuje jednu ze základních hodnot. A je to také důležitý faktor konkurenceschopnosti, protože my chceme mít možnost čerpat eh, talent ze všech vrstev a oblastí společnosti. A proto potřebujeme genderovou vyváženost. To je projekt, který podpořil také náš komisař a my jsme navrhli ukazatele, které umožňují měřit zapojení žen do programu a také sledovat širší trendy v tomto průmyslu. Například 50% účastníků našich školicích programů jsou ženy. Ale samozřejmě tady máme před sebou ještě spoustu práce. Za druhé, Snažíme se pokrýt celý hodnotový řetězec tohoto odvětví. Máme mít skutečný dopad. Musíme tedy vlastně nabízet odbornou přípravu, podporu při produkci a také vysílání programu. Také tedy sledujeme to, jakým způsobem je možné díla vysílat prostřednictvím různých kanálů, ať už tedy v televizi nebo v kině ale i prostřednictvím dalších platform. A každá část tohoto hodnotového řetězce musí být měřena jiným způsobem. My jsme tedy opravdu opatrně vybírali indikátory, o kterých víme, že se o ně můžeme opírat opakovaně rok za rokem a díky tomu získat představu o určitém vývoji trendu. A konečně poslední dimenze se opírá o kvantitativní i kvalitativní ukazatele. Měříme tedy publikum, tedy podíl na trhu. To je také velice důležité pro odhad toho, do jaké míry, e, jak, jak dobře si vede náš audiovizuální průmysl. Ale samozřejmě ne všechno lze kvantifikovat, ne všechno lze spočítat. Musíme také měřit například inovace. Do jaké míry naše podpora pomáhá inovacím. To také tedy naše indikátory řeší. A jak Joa už řekl, my jsme měli také možnost si otestovat funkčnost těchto ukazatelů na základě monitorovací zprávy za rok 2018, která byla nedávno zveřejněna online. A my jsme přesvědčeni, že se ukázalo, že tyto indikátory jsou velice relevantní a užitečné. Například u audiovizuální produkce v roce 2018 jsme viděli, eh, že média přispívají přes hraniční cirkulaci děl. Bylo vytvořeno více než 200 koprodukcí filmových a televizních, což významně přispělo k evropské filmové produkci. Také více než 500 filmů bylo uvedeno do kin obecně. Evropská observatoř audiovizuálního průmyslu vede statistiky za celé odvětví a my tady vidíme na základě těchto statistik nárůst v tom přeshraničním přesahu, což také považujeme za pozitivní myslím, že paní Banding má otázku k těm dokumentům. Ty dokumenty jsou k dispozici v elektronické verzi. Všichni k nim měli přístup. Najdete to tedy v podkladech pro dnešní jednání pod hlavičkou e-committee. Všechno jste dostali předem, také mailem. Máme tady pana zpravodaje, tady pardon, pan Smelio tu není, takže nejprve dám slovo stínovým zpravodajům, to jest pan Frankovský a pan Mohamad. nejdřív pan Frankovský. Děkuji mnohokrát, to je velmi nápomocné pro naši práci i pro třístraná jednání týkající se kreativní Evropy. Kvalitativní a kvantitativní ukazatele eh, tady hrají velmi důležitou roli. Co se týče kvalitativních indikátorů, mám jim otázku. Jakým způsobem chcete měřit evropskou přidanou hodnotu projektu za zachování kulturní rozmanitosti a chcete ji také definovat, tu kulturní rozmanitost? Komise Eh, předkládá zcela konkrétní návrhy a jeden z nich eh, máte v dokumentu. Když se podíváme, máme tady mm, indikátory kvality, zejména v článku 1.2.4. Tady to eh, teď přečtu, tento článek, a když eh, se zaobíráte kvalitou, musíme, musíte mít široký záběr, protože definice kvality eh, stojí eh, v protikladu ke kvantitativním indikátorům. Musíme vymyslet tady mechanismus, abychom se podívali na to, co zaručuje úspěch a zvážit to. Rád bych vám připomněl, že mm, tady máme zhruba 60 projektů, které můžeme financovat, máme velmi dobrou kvalitu od začátku. Normálně tady nemáme tedy žádnou potíž s tím, abychom ospravedlnili a vysvětlili, e, jak jsou ty kvalitní příběhy nebo kvalitní projekty, které vybíráme. Pan Mohamad, pardon, nejprve pan Dolson. Děkuji, jenom jsem chtěl vyslovit poklonu svému kolegovi. Tento akt přenesené pravomoci týkající se indikátoru výkonnosti se týká především existujících programů, které vyprší v roce 2020 a doporučení eh, středně, eh, jsou založeny na střednědobém hodnocení, které bylo provedeno v roce 2017. Mm, teď máme samozřejmě nové priority a aktivity a eh, bude tedy mm, vytvořena nová sada indikátorů. Mm, a proto jednou z oblastí, kde se používají kvalitativní indikátory, je, když se soustředíme na inovace. A co se týče inovací, tady vidíme tři hlavní oblasti uměleckou, eh, komerční a technologickou inovaci. A mm, využijeme veškeré informace, které máme v projektových zprávách, v závěrečných zprávách a na základě tedy výsledků, ke kterým dospěli a podíváme se na to z hlediska inovace. E, stále vedeme dialog e, s příslušnými aktéry na pravidelném základě a samozřejmě významným zdrojem informací jsou také specializované tiskoviny. E, provádíme kritickou analýzu, což je také určitý zdroj průkaznosti. Děkuji. Pan Mohamad tu v současné době není. Takže pak, když tu nejsou žádné otázky, dovolte, abych jedno položila já. Co se týče těch kvalitativních a kvantitativních ukazatelů, mm, to se týká především výběru odpovídajících agentur či dalších míst pro projekty. Eh, mm, eh, zveřejňují se eh, ty indikátory také tím způsobem, aby ti, kteří chtějí rozvíjet projekty, věděli, podle jakých kritérií dochází k výběru ze strany komise, aby došlo ke zlepšení vedení vlastních a koncepce vlastních programů. To znamená, že by to znamenalo přidanou hodnotu i pro ti, pro ty kteří vyvíjí ten projekt, anebo se to týká mm, výlučně interního zkoumání. Děkuji, paní předsedkyně. To není žádný interní dokument. A pak, když nebudou námitky nebo po určitých námitkách dospějeme k dohodě o dodatečných ukazatelích ze strany Rady a parlamentu kritéria jsou již definována. Pravidelně stejně tak, jak to oznámil můj kolega, komise počítá s tím, že se každý rok bude zveřejňovat monitorovací zpráva založená na této kompletní sadě indikátorů. Jedny existují, na, jsou založeny na právním základu a další budou definovány v rámci toho aktu v přenesené pravomoci. Sbíráme údaje eh, na nejrůznějších úrovních. Za prvé na úrovni implikace, pardon, žádostí, když žadatelé definují Eh, projekt a také sbíráme údaje v okamžiku implementace projektu a také v době a potom v době ukončení projektu. Máme tady tedy určitý časový pozem mezi prvním mm, eh, shromažďováním sběrem údajů, když žadatel žádá o projekt, uchází se o něj a dva až třikrát do roka v okamžiku po ukončení tedy projektu. A pak máme k dispozici kompletní údaje, protože někdy eh, tedy projekt zůstává pouze záměrem, ale nikoliv eh, prostě nestane se konkrétním výsledkem. Musíme mít tedy komplexní mechanismus, abychom eh, eventuálně skorigovali ty údaje po zakončení projektu. To se tak trochu liší od kritérií výběru. Pro výběr veřejně, mm, pardon, zveřejňujeme kritéria, různé závažnosti a to také oznamujeme. Samozřejmě je tady vztah mezi eh, kvalitativním, kvantitativním indikátory na zakončení projektu a na začátku projektu, ale to nelze dělat na eh, takové eh, bázi jednotlivých projektů, ale aktéři budou znát na základě monitorovací zpráva, která bude zveřejňována, jaká je evidence, tedy průkaznost projektu a jaká je relevantnost Máte ještě nějaké otázky k postupu nebo k obsahu? Není tomu tak, v tom případě děkuji. Eh, děkuji vám za vaše vysvětlení a informace. Ještě paní Banting, prosím. Já mám ale procedurální připomínku. Vy chcete mít velice konkrétní připomínky k velice specifickému návrhu legislativy. Název té debaty který máme v programu, neodpovídá názvu dokumentace, kterou máme k dispozici v podkladech. Tam je odkaz na program Kreativní Evropa zmíněn, ale není to v názvu. Takže já jsem si to třeba nedala dohromady a nesouvisela, nes, nepřinesla jsem si příslušné podklady a tím pádem vlastně mi tak trochu uniká všechno to, co jste tady říkali. Do budoucna bych tady ocenila, kdybychom měli k dispozici vytištěný podklad. Je to velice užitečné, já to ochotně vytisknu sama před zasedáním, pokud ovšem budu vědět, že jde o stejný dokument, pokud to bude jasně uvedeno na programu. Já jsem pracovala na volné noze, já jsem pracovala pro malé nezávislé společnosti a také 30 let pro BBC, BBC, promiňte. Ale protože jsem se nemohla připravit, nemám čím přispět do debaty. To není chyba komise, to by měl řešit sekretariát. Budeme si to muset ověřit. My to normálně rozesíláme jako podklad, včetně tedy toho návrhu nařízení. Já to mám, tak nevím, proč to nezafungovalo. My si to ověříme. Do budoucna k tomu nebude docházet. Pravda je, že my tady na výboru se snažíme tedy šetřit papírem, netisknout dokumenty, ale je pravda, že tedy většina z vás chce mít ty dokumenty dopředu, proto, i proto je posíláme elektronicky mailem. Takže my se tady musíme ověřit, jestli došlo k nějaké chybě. Jinak, jinak, jinak mohu pouze doporučit, abyste si vždycky pozorně otvírali maily od sekretariátu výboru KALT, někdy totiž Eh, byly rozesílány i během letní přestávky. A my se samozřejmě do budoucna dáme pozor na to, aby se to neopakovalo. A teď tedy několik připomínek k postupu. Máme lhůtu do 12. září 12.00. Můžete předkládat návrhy sekretariátu výboru KALT v angličtině, prosím pokud chcete zamítnout tento akt přenesené pravomoci. Jinak tedy tento návrh projde. Takže lhuta 12. září poledne. Děkuji. Now we come to the last point. A tím se dostáváme k poslednímu bodu. Příští zasedání proběhne pondělí 23. září v 15.00 a v úterý 24 od 9 do 12 a do odpoledne. Já vám přeju příjemný zbytek týdne a ti z vás, kteří se budou účastnit zkuze eh, koordinátorů, tady ještě zůstanou. Omlouvám se, že ruším, ale mám jednu poslední otázku. Já se snažím vytvořit takovou podskupinu pro kreativce v kreativních médiích. Já vás požádám, abyste v konverzaci pokračovali za dveřmi, pokud se nechcete dál účastnit zasedání. Chci jen upozornit na tedy práci skupiny, která se zabývá právě pracujících kreativců v kreativních odvětvích. A chceme vůbec se zabývat tím, co je třeba pro podporu programu Kreativní Evropa do budoucna. Já už jsem o tom hovořil s panem Ilehu, o tom, že hodláme vytvořit tuto skupinu a bylo mi řečeno, že je to opravdu dobrý nápad, protože nám to umožňuje vlastně nazírat ten problém z obou stran. Takže pokud byste se chtěli zapojit do té, této skupiny, prosím, obraťte se na mě, já počkám v předsálí. A samozřejmě tedy také děkuji výboru KOLT, že otevřel toto důležité téma. so, sorry, to stay here in the room so that Prosím, ti z vás, kdo se zúčastní zase